Good morning, everybody. Uh, welcome to... Dobré ráno. Vítejte na posledním zasedání před letní pauzou a začneme eh, nejprve eh, oznámením tlumočníků. Již 28 dní protestujeme proti pr- eh, pracovním podmínkám, které tlumočníkům vnutila administrativa parlamentu. Proto nebudeme přetahovat po plánovaném konci schůze. Děkujeme za pochopení. Um, přeskum směrnice o informacích ve veřejném sektoru, myslím, uh, byl uh, nastartován na základě velice dobrého návrhu. Jedná se o dynamická data, která se mění v reálném čase a která musí být k dispozici v reálném čase, protože jsou užitečné pro ekonomiku, pro společnost a tak dále. A výbor IMCO je eh, zapojený do tohoto procesu podle pravidla 53+, eh, plus a chce eh, zajistit, aby eh, toto fungovalo co nejhladšeji. Eh, my jsme, mm, my máme tu výhodu, že existují otevřená data a výhoda z toho plyne nejenom pro společnost obecně, ale i pro samotnou státní zprávu, která potom má přístup k datům strukturovaným způsobem a interní uživatelé státní zprávy, kteří mají e, problém k, e, v přístupu k e, datům veřejného sektoru, to budou mít snažší. V rámci přeskumu chceme nadále omezit možnost, aby státní zpráva účtovala peníze za přístup k datům ve veřejném sektoru. Důvod je ten, že zkušenost ukázala, že na jedné straně ve většině případů tyto náklady žádným významným způsobem nepřispívají k financování eh, zpřístupňování dat, takže eh, tuto možnost bychom chtěli ještě omezit na ty případy, kdy ten finanční příspěvek je opravdu významný a nezbytný. A na druhou stranu účtování eh, peněz za data eh, z veřejného odvětví vedou ke koncentraci trhu. Počet firm, které jsou schopné platit za taková data, je malý eh, a velmi často iniciativy občanské společnosti, které jsou závislé na veřejných datech, jsou z toho zcela vyloučeni. Třeba příklad jsou mm, geografická data, mapy, Google Map, Eh, což eh, nevynáší státní správě žádné velké příjmy, ale vylučuje vlastně Eh, využívání těchto dát eh, pro otevřené projekty jako OpenStreetMap a podobně, což by třeba mohla být eh, životaschopná alternativa pro Google Map. Takže jako státní sektor by neměl posilovat ještě postavení velkých firm a měl by usnadňovat hospodářskou soutěž. Takže způsob, jakým já navrhuji posílit tuto restrikci účtování, je na jedné straně zvýšit hranici, za jakých okolností státní eh, sektor může něco účtovat a na druhé straně chci eh, výslovně ve směrnici uvést, eh, jaké takzvaně vysokohodnotné data by měly být k dispozici zdarma. Bude to potom prováděno prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, což je poněkud otázka. To je základní tedy otázka tohoto dokumentu a jakožto zákonodárci bychom měli doplnit přílohu eh, se seznamem těch takzvaných eh, souborů dat vysoké hodnoty. Takže návrh eh, přílohy na základě doporučení G8 a Open Knowledge Foundation je připravená a těším se na pozměňovací návrhy abychom to ještě vylepšili. Myslím, že tady je určitý prostor pro komisi, aby ten seznam prostřednictvím veřejných konzultací doplnila, ale myslím si, že eh, ta eh, otázka, eh, co tvoří ta hodnotná data, by nemělo být čistě v rukou komise. Další věc, co se týká toho, jak tyto soubory dat mohou být nejlépe využity na evropské úrovni. Ve směrnici o informacích veřejného sektoru hovoříme o e, tom, že jsou zpravována členskými státy, ale chceme také umožnit, aby tyto soubory dat byly agregované na evropské úrovni abychom měli jistotu, že aplikace, které jsou panevropské, budou e, moci využívat tato data z jednoho místa. Eh, na základě prvního setkání se stínovými zpravodaji eh, jsme se radili, jestli taková nějaká jedna vstupní brána by mohla být řešením, nebo jestli eh, budeme hledat jiná řešení. Každopádně můj návrh v pozměňovacím návrhu 22 toto navrhuje. Co se týče dynamických dát, je důležité, aby společné normy směrnice PSI ohledně aplikace tam hovořili mm, e, rozhraní a rozhraní by měla být používána k tomu, aby byl přístup k datům v reálném čase, protože hovoříme-li o dynamických datech, není možné e, zpracovávat jednotlivé žádosti, aby to tam někdo zpracovával a pak na ně odpovídal, protože mezi tím, než odpověď dorazí, tak už e, ta data budou překonaná, takže bychom měli eh, dále eh, měli bychom ehm, určit, že tam má být rozhraní, eh, které zpřístupní ta data v reálném čase a měla by existovat určitá kvalitativní kritéria k tomu. Ohledně toho, jaká licence by měla být použita k zajištění přístupu k datům ve veřejném sektoru já používám dvě různá kritéria. Jedním tím kritériem jsou, eh, které licence jsou méně restriktivní s nejširší možností pro opětovné využití a druhé kritérium, které licence jsou běžně využívané, protože si taky myslím, že je problém se zbytečnou složitostí, jestliže každá státní zpráva si mm, vytvoří vlastní licenci, aby se odlišila od jiných běžně používaných licencí v pár drobnostech, tak cílem je povzbudit eh, administrativu, aby využívala již existující a široce uznávané licence. A konečně navrhuji změnu názvu směrnice, aby to byla směrnice eh, o, eh, Open Data, eh, protože to taky zvýší, myslím, popularitu tohoto nástroje mezi veřejností. My bychom chtěli, aby lidé věděli o možnostech přístupu k datům ve veřejném sektoru a aby byli povzbuzováni k opětovnému použití těchto dat. A domnívám se, že když se směrnice bude jmenovat směrnice o otevřených datech nebo veřejných datech, tak bude tak bude eh, eh, jaksi oblíbenější. A mm, obecně si myslím, že panuje určitá schoda o tom, že bude lepší vytvořit přílohu spíš, než to nechat jenom na aktu v přenesené pravomoci, ale budeme diskutovat o detailech eh, případného omezení účtování a o obsahu přílohy. Jinak doufám, že budeme schopni postupovat rychle. Cílem je přijmout toto stanovisko, eh, do, eh, pokud eh, je ITRE příslušným, předložíme pozměňovacím návrhy, ITRE bude plně, plně zapojeno od začátku a doufám, že i rada získá společný mm, přístup, postoj za rakouského předsednictví a bylo by dobré, kdyby se nám podařilo během jednoho, dvou trialogů tento přeskum eh, dokončit během našeho mandátu. Eh, děkuji s čínovým zpravodajům, kteří byli velmi nápomocní a eh, seznámili mě se svými prioritami a názory a já se těším na pozměňovací návrhy, které předloží do dneška do 12, do, do oběda. Já sama už ke svému stanovisku příliš do, do, dodatku dávat nebudu, jen pár vyjasnění a jeden doplněk ohledně interakce se směrnicí o databázích ale jinak se asi budu držet toho, co jsem uvedla ve stanovisku a využijeme letní pauzu k tomu, abychom připravili kompromisní pozměňovací návrh tak, abychom hned po letní pauze mohli eh, začít jednat 10. a 11. října. Děkuji. takže nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové a první. Děkuji. Vítám návrh komise, protože je to rozumné přepracování doposud aplikované směrnice. Cílem je to, aby maximum materiálu datových věd a informací se využívalo i v dalším kole. Pokud je o veřejný sektor, tak to, ten má obrovský inovativní potenciál, v tom se shodneme. Chci poděkovat eh, Julii Reda za eh, tento návrh stanoviska. My máme pár bodů, kde asi bychom to dělali jinak a budeme muset najít eh, vyvážený přístup. Jednak důležité pro nás je téma subsidiarity. Eh, mělo by být dále na rozhodnutí a uvážení členských států a obcí to, zda budou dávat k dispozici veřejná data veřejnosti či ne. Je to otázka toho, jaké datové věty se nechají zveřejnit. To by mělo zůstat v kompetenci členských států. Směrnice PSA, to byl také její smysl a účel, stanovuje rámec pro další použití. To znamená, eh, to, co se má eh, zveřejnit, to, co se dá do veřejného prostoru, to musí splňovat určitá kritéria. To znamená žádná všeobecná povinnost eh, zveřejňovat všechna data, nýbrž jen data, která skutečně umožňují další rozumné využití. Pokud jde o datové věty, Určitě existují data, která jsou důležitější než jiná, protože eh, je obecný zájem, veřejný zájem zveřejnit je. Tady ale podle mého názoru by to neměl být delegovaný akt komise, nýbrž politicky bychom si měli ponechat i vliv nadále a komise by neměla sama rozhodovat, co dál. Eh, vím, že to bylo tak navrženo, eh, vím, že se tu jede podle jiného přístupu, nicméně chtěla bych, aby ve smyslu subsidiarity členské státy převzaly velkou roli nebo úlohu v tom, aby si rozhodli, která data se zveřejní. Náklady o e, zprávy a disponibility dat, e, tam je to náročné na zdroje a pokud data v reálném čase která z vlastního, ve vlastním zájmu jako veřejné pracoviště, jako firma, musím připravit a dát k dispozici na vyžádání, tak mě to něco stojí. A my jsme jednali s veřejným sektorem. Eh, ty náklady byly relativně vysoké i v případě eh, realizace minulé směrnice a jde o to, že byly hlavně drahé licence, takže někdo nebyl schopen eh, získat ty licence. Eh, vidím, vím, že je to problém. Na druhé straně musíme zvážit, jaká je přidaná hodnota abych, a musíme zvážit, zda eh, budeme eh, převalovat tyto náklady na daňové plátce. Jde tedy o to, jaká data, data, která lze dát k dispozici bez velkých nákladů, zdarma, s tím nemám problém, ano. Budiš tam ano, určitě, ale tam, kde na základě nějakého individuálního zájmu určité skupiny, určité firmy, eh, veřejného sektoru a oni jsou povinni dávat určitá data k dispozici už teď, tak tam by měli eh, mít určitou ochranu v tom, že ty dodatečné náklady by v plné výši měly být přeneseny na uživatele, protože jinak není možné převést ty náklady eh, z daňových na daňové poplatníky ve prospěch soukromých uživatelů. Mělo by být i nadále možné, aby Eh, byly striktně definované eh, náklady v souvislosti s daty, hlavně mezní náklady to ale musí být eh, velmi transparentní, aby se to nestalo dojnou krávou pro eh, obce, když budou dávat data k dispozici veřejné firmy, soukromé firmy. Další téma, článek 1 směrnice, musím zdůraznit, a bod odůvodnění 2020. Soukromé firmy mohou sami rozhodnout, zda dají data k dispozici či ne. Eh, je to, eh, tento zvolený režim pro podniky a v mnoha oblastech eh, jsou veřejné firmy v konkurenci se soukromými firmami. Eh, jsme v liberalizovaném trhu. Když veřejné firmy budou muset dát k dispozici svá data, soukromé ne, může to, dojít, může to vést ke zkreslení konkurence. A to chci tady zdůraznit, měli bychom zvážit, co budeme požadovat kolik toho budeme požadovat pro všechny oblasti, kde nemáme přímou konkurenci veřejných a soukromých firm, prosím, ale ve chvíli, kdy jsme v liberalizovaném trhu, musíme současně eh, zajistit stejný přístup. Děkuji. A za SAD paní Jakoncáry. Děkuji a děkuji zpravodajce za výbornou práci. Já bohužel nemohu totež říci o komisi. E, data, e, otázka e, dat vysoké hodnoty je klíčová otázka a neřeší se transparentním a kooperativním způsobem. V zásadě já podporuji vytvoření souboru hodnotných dat na základě ekonomicko-sociálních eh, kritérií, aby byla zdarma pro všechny uživatele. Nicméně komise neposkytla žádný seznám, žádné hodnocení dopad a žádnou metodiku pro výběr těchto souborů dat. Mám v úmyslu předložit pozměňovací návrhy k článku 14 ohledně eh, vytvoření seznamu eh, souborů dat vysoké hodnoty a chtěla bych taky upřesnit eh, působnost. Využití by mělo být dobrovolné a jako takové by mělo být uvedeno. Co se týče ostatních článků, ehm, souhlasím se spravodajkou, že by se ta data měla dát agregovat na evropské úrovni aby jej byly snadno přístupné pro uživatele. A podporuji také omezení účtování poplatků. Politika otevřených dat by měla jít ruku v ruce se silnou ochranou osobních dat a, eh, a otázkou národní bezpečnosti. Děkuji. Děkuji a za EKR pan Sulik. Děkuji. Já vítám návrh stanoviska paní zpravodajky. Mohu konstatovat, že se jedná o užitečné návrhy, se kterými chceme dále pracovat. Opětovné použití informací z veřejného sektoru je princip prospěšný nejenom z pohledu využití dat, ale také z hlediska větší transparentnosti státních zpráv členských států. Vítám pozměňovací návrh 3, podle něhož by data z veřejného sektoru měly být eh, dostupná open by design a by default. Je na, potřeba na jejich zveřejnění myslet už v době jejich vytváření. Považuji za užitečnou podrobnější definici programovacích aplikačních rozhraní, jejichž pomocí eh, uživatelé k datům přistupují, což jsou pozměňovací návrhy 14 a 18 ale za problém považuji definici datových souborů s vysokou hodnotou, které by členské státy po novele směrnice musely zpřístupňovat bez omezení. Myslím, že je potřeba respektovat práva členských států a princip subsidiarity a princip proporcionality. Evropská legislativa by tedy měla mít aspoň jasno v tom, jaká data od členských států bude žádat k zpřístupnění a hlavně proč. Myslím si, že jediným legitimním důvodem je požadavek v evropském zájmu. A za čisto evropský zájem můžeme považovat jenom, jenom taková data, která pomohou lepšímu naplňování čtyř základních svobod občanů Evropské unie. Takže přikláním se k omezení seznamu eh, souborů dat s, vysokým, eh, s vysokou hodnotou v pozměňovacím eh, návrhu 31 na nevyhnutelnou míru. Mělo by se to týkat obchodních rejstříků, map a veřejných zakázek. Myslím si, že tento zúžený přístup by ocenili i členské státy, protože od nich budeme požadovat data, která mají k dispozici už teď a jsou snadno eh, komunikovatelné a to by mohlo být přínosné pro jednotný trh Evropské unie. Děkuji za pozornost. Thank you very much. And then for the ALDE, we have uh, Mrs. Karanzova, please. Thank you very much, Madam Chair, and I also would like to thank Madam Rapporteur for, for... Děkuji eh, zpravodaji za návrh stanoviska. ALDE vždy podporuje otevřená data a můžeme tedy schválit mm, její pozměňovací návrhy. Um, tady tři kategorie Jedno je použití, opakované použití dat, pokud bude žádost. Takže toto by mělo být jasně stanovené v té směrnici. Například směrnici o eh, environmentálních informací a je jako požadavek přístupu. Princip volného přístupu je nyní akceptovatelný ve většinou vlád a mělo by to být v textu. Další je dynamická, dynamický typ dat, o tom jste mluvila. Podle našeho názoru musí být poskytovány v reálném čase. Ehm, data o provozu jsou užitečná pouze pokud jsou k dispozici. Když um, budou poskytnuta ráno nebo večer, tak to nepomůže. Pokud je tam spoždění, uživatel by měl být informován přesně, o jaké se jedná. Musí e, být e, v rámci datových setů. Jedno z nejužitečnějších jsou data pro mapování a geografické odkazy a to by mělo být veřejné k dispozici všem. Spravodaj to vždy zkusil v příloze a my to chceme trošičku upřesnit a objasnit. Tím skončím. Poděkuji zpravodaji za hladké a rychlé přijetí. Děkuji. Teď bych chtěla dát Eh, slovo komisi, pan Ivo Volman, DG Connect. Děkuji, já chci poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. Jsme rádi, že navrhované pozměňovací návrhy reflektují některá ustanovení z toho návrhu, například eh, pojmenováním, to vítáme eh, velice a také podporujeme na navrhované změny, co se týče účtování, eh, že bude snazší je implementovat. Pak jsou tam věci, které si zaslouží bližší pohled z technického hlediska a také z hlediska dohody v pozdější fázi. Um, re, režimy um, národních, eh, národní režimy mm, přístupu musí být se monitorovány. Eh, všichni poslanci, co si eh, vzali slovo, tak to zmínili. My jsme rádi, že význam těchto datasetů všichni uznávají a také chápeme, že tady je přání lépe definovat co se bude dělat v této přenesené pravomoci. Současně by to mělo ponechat určitou flexibilitu, relativně otevřený seznam a pak poměrně jasnou přípravu skutečných datasetů. Takže ještě jednou děkujeme. Těšíme se na spolupráci na našem návrhu a na koneč závěrečnou zprávu. Děkuji. ráda. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem za konstruktivní připomínky a komisi za proaktivní přístup. Už jsme měli technickou schůzi společně s komisí a doufáme, že budeme schopni pokračovat v této spolupráci o e, vysoce e, hodnotných danových setech a doufáme, že se dohodneme krátce po letní pauze. Já chci popřát kolegům hezkou dovolenou. Děkuji a jak už řekl pan Reda, lhůta pro pozměňovací návrhy je dnes v poledne. Pozměňovací návrhy se projednají v září a hlasování v říjnu. Děkuji vám. Navrhuji, abychom začali hlasovat. Je to poslední hlasování před letní pauzou. Eh, bude to eh, dvojí kvalita produktů na vnitřním trhu. Pravodajkou je Olga Sehnalová, takže kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Přijaty Kompromis 2. Pro, proti, přijato. Kompromis 3. Přijato. Kompromis. Abstentions adopted. Amendment 52 in favor. Pozměňovací návrh 52, kde je pro, proti, přijato. Ověříme 52. Devatenáct pro, 16 proti. Přejdeme k promisu 5, pro, proti přijato. 50, 61 pro, proti, drželi přijato, 62 pro, proti, zdrželi přijato 66 pro, proti, zamítnuto 69 pro, proti, zdrželi přijato. Ověříme 69. Jasně přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 7. Pro, proti, přijato. Kompromis 7a. Kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 8. Kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 85 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, přijato. Proti, zamítnuto. E, návrh 100, pro, proti, přijato. Agri 5, proti, ověříme, ověříme Agri 5. Přijato. Návrh 101. Pro, proti, zamítnuto. O oh, one. Jo, hmm. jo. Přijato. Návrh 101. Pro, proti, zdrželi. Ověříme. Nevidím, že by někdo z EPP hlasoval. Končím hlasování, je to přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti přijato. Návrhy 100, ona 118. Kdo je pro? Proti přijato. Kompromis 13. Pro? proti, drželi přijato, kompromis 14, pro, proti, přijato, kompromis 15, pro, proti, přijato, eh, pozměňovací návrh 153, pro, proti, zdrželi, věříme. Je to zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi přijato. Kom, změňovací návrh 162 pro, proti, zdrželi přijato. Ověříme 162. Končím hlasování, to zamítnuto. Agri 14, kdo je pro? Proti, zdrželi, přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdrželi, ověříme. Kompromis 17. Končím hlasování. Kompromis 18, kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 18. Je to zamítnuto. To znamená jednotlivé návrhy. Návrh 171, kde je pro? Proti? zdrželi, tak to je zamítnuto. Návrh 171. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 172, kdo je pro, proti, zamítnuto. 172 věříme. Zamítnuto. Agri 9, kde je pro, proti, zamítnuto 38, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto 165, kde je pro, proti, želi zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu 19, kde je pro, proti, um, přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti. Přijato. Návrh 196. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Pak přejdeme k citaci a pozměňovacím návrhům 1 a 2 identické. Kdo je pro? přijato, návrh 3 pro, proti, přijato, 4 pro, proti, zdrželi, přijato, 5, kde je pro, proti, zdrželi, přijato, 6 pro, proti, zdrželi, to bychom měli ověřit, tedy ověříme návrh 6. Končím hlasování. Přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Eh, přijato. Agri H. Pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Agri A. Padá Agri. Eh, návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Agri B. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Na, věříme návrh 10. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 11, kdo je pro? Proti, Drželi přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi přijato, 13 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Můžeme ověřit 14, prosím. Je to přijato. Agri C pro, proti, zdrželi. To je, myslím, přijato. Agrice. Končím hlasování, je to zamítnuto. Návrh 15, kdo je pro, proti, drželi přijato agri E, kdo je pro, proti, přijato agri F, kdo je pro, proti, Přijato. Agri G, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme Agri G. Končím hlasování. Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 18 pro, proti, zamítnuto 19 pro, proti, přijato 20 pro, proti, přijato návrh 20 2 pro, proti, přijato nv 2, první část, kdo je pro, proti, přijato. nv 8, pro, proti, zdrželi zamítnuto. nv 9, druhá část. Přejdeme tedy k Envy 9, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To není jasné, takže ověříme Envy 9, druhá část. Je to přijato. Envy 10, druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Envy 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme Envy 13. Končím hlasování. Přijato. Envy 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Envy 18. Našli jste to? Jde pro? Proti? Zamítnuto. Dál přejdeme. Někdo si co chce ověřit? Tak ověříme Envy 18. Zamítnuto Envy C, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Envy. Kompromis 7 byl přijat. Envy 4. Našli jste Envy 4? Kdo je pro? proti, přijato. Envy 6, kdo je pro, proti, přijato. Envy 9, Envy 11, kdo je pro, proti, Envy 12, pro, proti, zdrželi Zamítnuto, myslím. Takže NV12 ověříme. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní budeme uh, mít hla- závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to přijato 33 hlasy, 3 proti, 1 se zdržel. Gratuluji zpravodaji. Olga, chcete si vzít slovo? Děkuji opravdu mnohokrát kolegové, děkuji všem stínovým zpravodajům i eh, kolegům z eh, Envy a Agri za skvělou spolupráci Myslím, že Evropský parlament minimálně v našich výborech opravdu učinil jasné prohlášení o tom, že dvojí kvalita není přijatelná praxe a my musíme udělat všechno pro to, abychom se takových praktik zbavili, když se někde objeví. Děkuji mnohokrát. Okay, so then we will... Dobrá, takže budeme pokračovat v hlasování o dalším textu a je to návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnic s pravodajem pan Buzoj a začneme pozměňovacími návrhy 3, 70, 3 a 70, kde pro, proti, zdrželi se, to není jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 3 a 70, které jsou totožné. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. S, s, Pět, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, 72 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 72. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 6, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti? Zdrželi se schváleno. Chcete to zkontrolovat? Ne, je to jasné. Dobře. Já myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování. Je to přijato 18 ku 16, kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 8 a 80 pro, proti, drželi se schváleno, 9 pro, proti, drželi se schváleno, 81 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, drželi se schváleno, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, další odpadá, 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 95 proti, zdrželi se schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 97 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 a 98 pro, proti, zdrželi se schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, drželi se schváleno, 100 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 10, ta, ne, o tom hlasovat nebudeme. Návrh 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, další také odpadá, 105 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu o kompromisu 17. Končím hlasování, návrh byl přijat. 100, o, blok návrhy 108, 109, 110 a 111 pro, proti, drželi se zamítnuto, 19 pro, proti, drželi se schváleno, návrh 112 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 112. Končím hlasování. Zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, odpadá. 116 odpadá, další taky. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno 120 pro. Omlouvá se paní předsedkyně, to taky odpadá, takže 121, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A potom budeme hlasovat en blok o návrzích 124, 5, 6, 7 a 8, kde je pro, proti, drželi se schváleno a další hlasování en blok od 129 po eh, celou řadu dalších, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 130 pro, proti, drželi se schváleno, 23 pro, proti, drželi se schváleno, 24 pro, proti, drželi se schváleno, 132 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 134 pro, proti, zdrželi se schváleno, nikoli, 104 pro, 140, eh, 140 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 141 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 142 pro, proti, drželi se. Zamítnuto a nyní kompromisní návrh 6 pro, proti, drželi se. Schváleno 26 pro, návrh 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se schváleno 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 169 pro, proti, zdrželi se schváleno, 171 pro, proti, zdrželi se schváleno, 172 pro, proti, zdrželi se schváleno, 173 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 32 pro, proti, zdrželi se schváleno 33 a 175 pro, proti, zdrželi se schváleno 177 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím bodu 177. Končím hlasování zamítnuto. Návrh 35 pro. Hlasování en blok vlastně bylo provedeno, takže paní předsedkyně to zjišťuje. Takže budeme hlasovat o návrhu 35, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 180 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 40 pro, proti, zdržel se schváleno, 40, další odpadá, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička a 49 pro, proti, drželi se schváleno. 50 odpadá, takže další je 52 pro, 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a závěrečné hlasování proběhne elektronicky. And it is adopted with 26 votes in 26 hlasů pro, 8 proti a 4 se zdrželi, takže blahopřeji eh, zpravodaji, který tady není, ale eh, ve svém mysli je s námi. Další hlasování je eh, hlasování o volném toku neosobních dat v Evropské unii. Hlasujeme o předběžné dohodě elektronicky bez pozměňovacích návrhů. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřeji 43. 33 pro, 4 proti. Blahopřeji. A nyní dám slovo zpravodajce. Děkuji, Anelí. Eh, to byl opravdu veliký úspěch, kterého jsme společně dosáhli, že prošlo nařízení v prvním čtení za méně než 6 měsíců. To, se, to by bez vaší podpory bylo, nebylo možné. Děkuji Kristel, Dito, Danieli, Julie a všem ostatním, kteří pomáhali Marko, sekretariátu, a všem poradcům, ano, správního oddělení a samozřejmě estonskému i bulharskému předsednictví, se kterými jsme skvěle spolupracovali. Odstraněním požadavku na lokalizaci dat tak jsme v podstatě vytvořili čtvrtou svobodu na otevřeném trhu, svoboda pohybu eh, dát a to je opravdu milník pro rozrychlení eh, inovací. Je to eh, dobré nařízení orientované na budoucnost a to je důkaz toho, že dokážeme přinášet konkrétní výsledky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Anna Marie. A další hlasování je o zase je, e, o, o digitální bráně. Je to e, pouze jedno hlasování elektronicky bez pozměňovacích návrhů. We close the vote. Končím hlasování a bylo přijato 33 hlasy e, pro a třema proti. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Další Marlen Mici, prosím, chcete něco říci? Děkuji, děkuji všem za podporu, za tento velký krok vpřed, co se týče občanů. Takže já chci poděkovat všem politickým skupinám, stínovým zpravodajům, komisi, bulharskému předsednictví za synergie Eh, jsem velice pyšná na spolupráci mezi evropskými institucemi. Jsem eh, pyšná na ten výsledek, kterého jsme dosáhli. My jsme um, dosáhli víc, než co jsme očekávali. Takže to bude výhra pro všechny politické skupiny, stínové zpravodaje, politické poradce. Máme velice ambiciozní zprávu a náš postoj se, myslím, vyplatil. Takže my poskytneme přístup k administrativním postupům, vysoce kvalitním informacím, kombinovat kvalitní služby do jednotného um, vyhledávače. Je to tedy velká služba pro občany, kteří chtějí fungovat, žít, eh, podnikat přes hranice. Je to dobrá služba. Právě ve chvíli, jako je tato, kdy poskytujeme tak velkou službu. Jsme rádi, že jsme europoslanci. Takže všem děkuji za eh, odvedenou práci. Další hlasování bude všeobecný rozpočet EU finanční rok 2019. Nejprve budeme hlasovat o těch číslech, ale eh, máme tady mandát, na kterém budeme hlasovat. Tedy každý má eh, mm, nalezenou ten správní. Eh, budeme hlasovat o mandátu tedy pro zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pak Imko Bač dvě. Kdo je pro? Proti?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 Imko, Bač, 3. Kdo je pro? Ne, ne, to odpadá. Ano, protože jsme schválili dvě. Takže teď Imko B4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Imko Bač 5. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Imko Bač 6 první hlasování, takže nejdříve hlasujeme obecně. Imko Bečte Commons, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď hlasujeme o Figo, kdo je pro? O číslech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko Bač 7. Pro? Proti? ověříme. Imko 7 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Imkobač 8. Nejdříve obecná část pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď eh, čísla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokračujeme. Omlouvám se. Imko Beč 9, napřed textová část, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď čísla Imko Beč 9, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. Imko Beč 10, nejdříve textová část, pro, proti, strželi se, přijato. A čísla, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nakonec Imko Beč 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď přejdeme k té normálnější hlasovací listině. Na pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Tři, ne, padá. Čtyři, pro, omlouvá se.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 a dál. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme návrh 18. Končím hlasování. Přijato.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 přijato, 26 pro, proti, zdrželi, ano, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a pak ověříme 31. Ověříme 31. Ověřujeme návrh 31 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. to. A teď eh, závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato 34 pro a 3 byli proti. Takže gratulujeme paní zpravodajce. A závěrečné hlasování dnešního dne Jedná se o e, zprávu, kde je zpravodajkou Eva Mejdál a nejprve tedy pozměňovací návrhy 56, 57 a 58, které jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, budeme hlasovat elektronicky. Myslím si sice, že to bylo jednoznačné, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 59 a 61 jsou totožné pro, proti, drželi se, přijato. To znamená, že ostatní odpadají a rovnou půjdeme k závěrečnému hlasování. Everybody found it? Už jste to našli? Everybody found... Všichni jste to našli? Is it clear for Je to tedy jasné? Závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Um, ehm, 31 pro, 4 proti 2 se zdrželi. Tím uzavírám hlasování pro dnešek a před letní pauzou. Takže děkuji všem a těm, kdo tady nezůstanete na velice zajímavé slyšení, které teď proběhne, tak prosím vám mm, přeji příjemnou letní pauzu. thank you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

Okay, so welcome back, um, everybody. Vítejte, začneme. Eh, budeme eh, hovořit o stavu implementace směrnice o opožděných platbách v členských zemích. Především chci přivítat naše panelisty, Ehm, je to také streamované slyšení. Pro IMKO je velmi důležit, to velmi důležité téma. Boj proti pozdním platbám v komerčních transakcích, jak ve vztahu eh, business to business, b to b B2B a nebo mezi veřejnými orgány a podniky. Já bych chtěla předat slovo um, naší zpravodajkovi Lara Komi, ale bohužel ta tady není. Musela se vrátit do Itálie z rodinných důvodů, takže Sabine nahradí Laru Komi a proto bych jí předala slovo. Děkuji. Vy jste zmínila, že Ježíš, že Lara Komi tady není, já ji budu nahrazovat. Uvidíme. Ehm, a popřejme jí hodně štěstí v tom, co musí udělat v Itálii. Eh, Lhuta pro transpozici ehm, byla 6. Hm, března 2013. Hlavním cílem směrnice je, aby Ehm, věřitelé mohli plně uplatňovat svá práva, pokud dostanou zaplaceno pozdě a konfrontovat dlužníky přísnými opatřeními, aby nemohli platit pozdě, anebo aby byly dlouhé eh, platební podmínky. Eh, sledujeme následující cíle. Umožnit fungování vnitřního trhu sladěním platební praxe, Eh, budování prostředí, které bude podporovat včasné platby, abychom usnadnili přístup k financování pro malé a střední podniky. Ruská směrnice z roku 2011 eh, Evropská unie proti pozdním, požděným platbám má přesné limity 30 až 60 dnů. Při respektování um, Věru v soukromé veřejné sféře. Ehm, mm, v případě B2B a v případě, že jedna strana je veřejný orgán. Je tady výjimka písemně bez penalizace věřitele, k mm, nezohledu na transakce, kdy někteří z aktérů je veřejný orgán. Podle nedávného srovnání 25 zemí Evropské unie, italská veřejná zpráva má obvykle 104 dnů na platbu. To je dvakrát tolik, než je evropský průměr, kde je to 47 dní. Hlavní evropské státy jako Španělsko mají lepší výsledky, 56 dů, Francie 55, Německo 32, Británie 26. Jaké jsou hlavní příčiny pozdních pladeb pro firmy? Jednak to je nedostatečné cash flow ve veřejné administrativě, dále problémy s legislativními procesy, pozdní vydání certifikátů, finanční nestabilita kontraktorů a jaké jsou rozhodnutí firem k vyřešení Um, neproplacené platby mají negativní důsledky pro zaměstnanost um, a obecně v ekonomickém fungování. Ty firmy snižují investice, protože mají vysoké náklady na eh, finanční nástroje. Je nutné odkládat platby k subkontraktorům eh, v případě požděných plateb ve veřejné správě. Firmy využívají finanční nástroje, krátkodobé financování nebo kontokorent v bankách. Náklady musí pokrýt firmy, kterým to snižuje zisk a finančně to oslabuje bohužel jsou, také dochází k, k ne, různým neférovým praktikám, um, platby nad 60 dnů, žádost eh, také z eh, eliminace úroků o opožděné platby. Cílem směrnice je jednotná implementace. Je nutné rozhodnout o přesném maximálním limitu, kdy může být využita výjimka. Po Over the rules regarding the unfair conduct should be stricter sanctions. And... V případě, mm, v, o, v extrémních případech eh, kdy by ty podmínky měly být pevně stanovené a dlužníkem je veřejná administrativa. Za druhé, text směrnice by měl obsahovat detailní systém sankcí vůči těm, co, kdo nerespektují lhůty jako Francie. Je nutné zavést institut plat, eh, likvidních aktiv. Je třeba monitorovat pokrok informace ehm, veřejném a soukromém sektoru. Komise poskytne pokyny pro společnou metodologii výpočet plateb a usnadní výměnu nejlepší praxe pro reporting v kontextu expertních, schůzí expertních skupin. Um, zachová e, toto na, e, jako prioritu politick, politické agendě a podporu iniciativ jako kodexy pro platby, ehm, postupy mm, pozitivní naming and shaming. Děkuju. Thank you. Um, and with this... Dobrá, děkuji a tím můžeme zahájit naši první panelovou diskusi o transakcích mezi podniky. První vystoupí pan Luke Hendricks z Evropského združení Eh, řemesel a malých a středních podniků. Prosím, máte slovo. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat výboru IMKO za pozvání a přeji paní Komi mnoho síly v nadcházejících dnech. Jak už říkala zpravodajka, Toto slyšení je pokus, aby toto téma, které je velice významné pro malé a střední podniky, mělo dobrou viditelnost vzhledem k nadcházejícím volbám, mm, můžeme nalézt nějaké mm, nápady a můžeme vlastně také mm, toto eh, téma očekávat v volebních programech. Eh, před pár lety jsem tady byl, když se diskutovalo o směrnici a rozdíl oproti tehdejší době je ten, že teď máme také k dispozici více dat ohledně jednotlivých zemí. Máme zprávu z Intrum, v Greydont a, a tak dále, celé řady organizací, které jasně monitorují situaci na národní úrovni. Máme například ve Španělsku plataforma multisektorál kontrola morozita. Takže na národní úrovni existuje celá řada organizací, které monitorují platební e, morálku e, podniků a, e, a veřejného sektoru. Když jsme jednali o směrnici, celá řada lidí říkalo, no jo, ale ona je z krize a ta krize způsobuje spoždění. Krize už je pryč, a vy, my vidíme, že i teď, kdy už žádná krize není, eh, platební kultura se zhoršuje. A to je jasný signál eh, toho, že je potřeba něco udělat. Hlavní problém zůstává ten ve vztahu s veřejným sektorem pro malé, anebo mezi malými a středními podniky na straně jedné a velkými firmami na straně druhé. A ono to spolu souvisí. Jestliže veřejný sektor neplatí, tak vlastně to má takový kaskádový efekt, kdy subzododavatele nedostanou zaplaceno a e, státní sektor tedy má také určitou roli v tom, že má jít příkladem. A já bych chtěl připomenout, že už v roce 2008 v rámci programu ekonomické obnovy veřejné Eh, veřejný sektor eh, v jednotlivých zemí slíbilo, že budou proplácet faktury do 30 dnů. A když se podíváme na dnešní situaci, tak vidíme, že rozhodně tak to není. Takže jaké výzvy vidíme? Za prvé, každý se musí postavit čelem ke své zodpovědnosti. Stále zdůrazňujeme veřejný sektor, soukromý sektor a združení podnikatelů. To jsou organizace, které sehrávají důležitou roli v této oblasti. Ale hlavně malé podniky mají problém ve vztahu k velkým podnikům. To nelze popřít a vidíme to v každé zemi. A třeba v severských zemích je lepší platební kultura, lepší platební morálka, to je pravda. Ale když se podíváte na konkrétní data, tak i v severských zemích jsou problémy, zvlášť ve vztahu mezi malými a velkými podniky. Pak máme také problém eh, dodavatelských řetězců, přestože v některých zemích je dobrá legislativa. Většinou vel, větší podnik žádá slevu za brzkou platbu. To je v několika zemích. nebo třeba velké supermarkety, které žádají lhutu 90 dní, ale dodavatel může jejich likviditu financovat prostřednictvím eh, jak si eh, či v podstatě oni dvakrát vydělají na malých a středních podnicích. To je opravdu problém. Další otázka je, jaké elementy existující legislativy fungují a nefungují. V podstatě všechno funguje, ale záleží na tom, kdo nemá vůli platit nebo kdo není schopen platit. Máme různé nástroje, potřebujeme opatření pro zprávu faktur, vzdělávání, kodex rychlého placení a také takzvané name and shame. To znamená, aby také byly velké firmy zostuzeny za svoji platební morálku. Ale v žádné zemi ten problém není zcela vyřešen. V žádné zemi není vyřešena ta slabá vazba mezi malými a některými velkými podniky. Jak posílit tedy existující rámec? Především si myslím, že bychom měli pokračovat eh, v oblasti právní a, a, a, a na, v oblasti vůli, jak říkala zpravodajka, je tu prostor ke zlepšení. Za prvé, aby eh, platební lhuty byly jednoznačné, určitě musí být přesnější nebo je třeba více vysvětlit, kdy počíná ta platební lhůta běžet. Musíme, eh, potřebujeme více vysvětlení, buď právním zásahem, nebo buď legislativně, nebo nějak, co je jaksi hrubě, hrubě nekale. A eh, pak je potřeba eh, taky vyřešit otázku úroku, protože nikdo si pomalu netroufá žádat úroky za spoždění, protože to potom zhoršuje obchodní vztahy. Ale když se na ten problém podíváme, tak se musíme pokusit eh, myslet trochu eh, svěžím způsobem. Tady je stále tlak eh, nezasahovat do svo- smluvní svobody. Pro některé žádná smluvní svoboda neexistuje, protože nemají možnost cokoliv Eh, jak si o své vůli dojednat. Takže my musíme promyslet, jak by měla být tato směrnice posílená, aby byly jasně stanovené platební lhůty, třeba v Nizozemsku. Ve vztahu mezi malými eh, podniky a státem je 60 dní. A to si myslím, že je dobré. Tím se vyřešil problém? Nikoli. Ale zase nizozemská organizace e, funguje s dobrovolnými dohodami s některými e, firmami na snížení této lhuty na 30 dní, ale největší problém je, že velké firmy vynucují dlouhé platební lhůty, je to především v automobilovém e, průmyslu 120, 129 dní například. Jak toto řešit? Já eh, jsem taky říkal, že taky někdy třeba žádají kompenzaci za včasnou platbu a je to taky otázka pro úřady na ochranu hospodářské soutěže, to jsme už zdůrazňovali minule, ale víme, že i to je těžká cesta, eh, kdyby se do toho měla pouštět DG Competition, ale bylo by potřeba asi Eh, přijmout legislativní iniciativu, co se týče nekalých obchodních praktik. Eh, jednak v potravinovém řetězci jsme například eh, žádali o rozšíření různých opatření, ale byl problém s právním základem. Musíme prostě o tom přemýšlet. Každopádně potřebujeme zlepšit směrnici, protože je to otázka vnitřního trhu. Ta pravidla by měla být všude stejná. A jelikož mi ještě zbývá pár minut, tak bych na závěr chtěl říct si pár slov o veřejném sektoru. Má to svůj vliv, má to vliv na soukromý sektor a taky jsme pozorovali, že by se třeba mohlo, mohla zlepšit směrnice, protože v některých zemích pozorujeme, že je zneužíváno období v, v, eh, ověřování eh, mm, faktur ze strany veřejného sektoru. Eh, I v některých severských zemích pozorujeme, že situace se zhoršuje a že mm, veřejný sektor zase začíná platit pozdě malým a středním podnikům a a taky někdy žádají kompenzace. Pokud malý a střední podnik nedostane zaplaceno, tak by aspoň neměl být eh, třeba eh, nucen platit DPH. Třeba ve Španělsku eh, nový zákon o veřejných zakázkách uvádí, že špatní plátci jsou vyloučeni z veřejných zakázek, kdo neplatí včas A státní zpráva může taky platit třeba přímo subdodavatelům, jestliže ten generální dodavatel neplní e, své povinnosti a neplatí do subdodavatelům včas. Čili je tady mnoho, to by se dalo dělat a ve prospěch malých a středních podniků na evropské úrovni, na národní úrovni i v, v státní zpráva může mnoho udělat a ve vládách můžete na ně tlačit, aby platili malým a středním podnikům včas. Děkuji za pozornost. Thank you very much. And then we uh, go to our... Děkuji a teď přejdeme k dalšímu řečníkovi, pan Casaro. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji za pozvání do Evropského parlamentu a do vašeho výboru, abych mohl přispět k tomuto slyšení. Budu hovořit o směrnici týkající se spožděných plateb a co od Evropské unie očekáváme. Než začnu, svoji prezentaci. Dovolte mi, abych řekl, co udělala komise pro to, aby se zvládly. Spožděné platby byly provedeny studie k této směrnice, které určitě eh, budou eh, představovat také určité otázky, které tu dnes zazní. Myslím, že bychom se krátce měli podívat na eh, regulační rámec. I když zpravodajka už to udělala, chci zdůraznit, že v posledních 18 eh, letech od roku, 8 letech, promiňte, od roku 2012 byly provedeny různé práce na tom, aby se zvládly spožděné platby v obchodním styku. Byla tam tři opatření, která sloužila k tomuto účelu. Jednak smluvní podmínky byly do určité míry eh, předepsané, byly stanovené lhůty úhrady a byly tam ochranné mechanismy a mechanismy pro řešení konfliktů při porušení smluv. To je zákonný rámec. A poté, co byla ta směrnice implementovaná do národních práv, musíme zjistit, jak to vypadá, zda nejsou problémy s tou Eh, s tím prováděním a co by se dalo udělat, pokud ano. Pro velké obchodní řetězce nevidíme nutnost eh, znovu otevírat eh, diskuzi o této směrnici. Na rozdíl od toho, co řekl předřečník, máme tu dvě, dva, dvě fakta. Studie, které byly provedeny, ukázaly, že členské státy dodržují eh, platební lhůty stanovené směrnicí. Ukázalo se, že průměrná lhůta je 32 eh, dnů, s některými výjimkami samozřejmě v některých sektorech a s výjimkami v některých státech Jižní Evropy. Zdá se, že tam jsou určité eh, konflikty. Pokud je o zúčastněné strany, tak eh, ty sami ne, nevycházejí z toho, že by Unie musela konat. Byla provedena eh, anketa, která ukázala, že 63 dotázaných nemá zájem o to, aby se směrnice znovu otevírala a upravovala. Není tedy nutné upravit to ještě přísněji či směrnici přepracovat, pokud jde o platební lhůty, protože tu máme docela dobrou rovnováhu mezi flexibilitou a platebními lhůtami, smluvními podmínkami, vždy, když jde o ty smluvní podmínky, které neporušují eh, konkurenci. Ehm, pokud je o rizika, která chceme zdůraznit, rizika související s touto směrnicí, viděli jsme na jedné straně, že jakmile se omezí smluvní svoboda, ehm, to bylo ve směrnicích 2001-2002, když teď eh, omezíme platební lhůty, tak ve Španělsku například je situace taková, že jsme vydali příslušné zákony a e, zakázali jsme vlastně smluvní svobodu mezi e, obchodními stranami. Je to v zásadě nelegální. Není to také kompatibilní s tou směrnicí a vede to k problémům. Je třeba zdůraznit, že tam jsou ještě další podmínky. A sice Eh, ta ustanovení eh, předchozí eh, ne, uvedená neplatí, pokud, porušují, pokud se porušují platební lhůty. Máme tu jednání a strany se snaží o rovnováhu pro obě strany a platební podmínky jsou důležitou součástí smluv. Má to vliv i na ocenění na ceny. Takže pokud je o platební lhůty, tak eh, tam se dělá něco, co pak není možné v praxi při tom vyjednávání obchodních stran dodržet. Spočená platba neznamená, že by platba nedošla vůbec nebo že faktura nebude uhrazena je třeba adekvátně intervenovat a to platí pro celý trh. Kromě toho jsme také viděli, že při re- realizaci té směrnice se používají paušální opatření s homogenními kritérii, která nejsou uh, přiměřená pro eh, podniky s různou velikostí. Například projekt eh, s různými fázemi, to je něco jiného pro platbu než jedna jediná úhrada. Vím, že se ukazuje, že tato směrnice může být i kontraproduktivní. Viděli jsme například že pak eh, může dojít k tomu, že se dodá eh, méně zboží a u různých typů produktů se obchod nebo objem obchodu sníží, protože tam budou přísnější platební lhůty. Eh, dochází k pozitivní diskriminaci pozice na mezinárodním trhu a i tam se musí sáhnout na ceny. Jsme si vědomi těm, těchto rizik a proto říkáme, že tato směrnice se nemá přepracovávat, naopak měli bychom zdůraznit dobrou praxi, jako například ve Španělsku ve spolupráci s malou obchodem. V roce 2004 jsme schválili eh, příslušné zákony, a v roce 2015, jak už jsem říkal, dostal obchod eh, samostatnou úpravu pro platby a my jsme jediná, jediné odvětví ve Španělsku, které také má a počítá se sankcemi za spožděné platby. Pro různé produkty je to různé, například u potravin nebo jiných čerstvých výrobků eh, je tam 30 dnů ta lhůta. U produktů pro lidskou konzumaci, které nejsou ale, které se rychle nekazí, je lhůta 60 dnů a o jiných produktů předepisuje zákon Eh, platební lhůty, které lze sjednat v délce 60, 90 až 120 dnů, pokud se předloží dokument nebo doklad o tom, že byla složena kauce a ne, nebo příslušný dokument z banky potvrzení, že platit eh, ta strana může. Máme s tím dobré zkušenosti, máme málo konfliktů mezi ekonomickými subjekty, a nemusí se dělat úprava smluv. Naše odvětví je třetí nejdůležitější a pouze 10 plateb je spožděných. Velmi často dochází k tomu, že platba je uhrazena už sedm dní po té, co strana obdrží fakturu. Je to náš systém. A pokud jsou nějaké preferenční podmínky, eh, dejme tomu, je možné poskytnout eh, jiné ceny, výhodnější ceny, pokud se strana nemusí příliš zadlužit. Bylo to potvrzeno také Evropským soudním dvorem v roce 2008 eh, v odpovídající právní věci. Systém byl prohlášen za kompatibilní s unijním právem a platební lhůty ve španělském maloobchodu si vyjednali jednotlivé smluvní strany a i pro věřitele to bylo velmi výhodné. Chci ještě jednou zdůraznit, že v našem svazu nevidíme nutnost, aby se tato směrnice přepracovala. Naopak, velmi bychom uvítali, kdybyste učinili opatření pro to, aby se zlepšila eh, transpozice nebo provádění a kontrola této směrnice a všichni ji dodržovali tam eh, bychom, pokud je o sankce, měli bychom se omezit na minimální zásahy a měla by to být eh, opatření, která jsou přiměřená cíli. Ten cíl je důležitý. Je to smluvní svoboda mezi jednotlivými stranami, která musí zůstat zachovaná. Děkuji. Um, uh, Merton from uh, Eurochambers. Děkuji, nyní tady paní Merton z eh, Eurochambers. Děkuji. Děkuji za pozvání na toto veřejné slyšení. Já um, budu reagovat na všechny otázky, které jste nám poskytli a budu mluvit o našich vlastních skuteč, zkušenostech jako um, z obchodních komor také Eh, budu hovořit o studii holandské komory. Začnu tedy otázkami. Chcete, aby vám platili pozdě? Patrně nikdo. Žádný biznis, žádný podnik si to nepřeje. Co se týče našich zkušeností se směrnicí o požděných platbách, já to sleduji již šest let, mám k tomu i osobní eh, postoj. Eh, podnik mého otce musel skončit z důvodu eh, závislosti mm, na velkém biznesu, malý podnik závislý na velkém. Takže mám velice eh, jasný názor na tuto věc. Když vidíme ty výzvy, které eh, souvisejí s touto směrnicí, jednak na základě Evropské zprávy o platbách 72 podniků neví o této směrnici. To je hodně. Za druhé, 59% z nich nepoužívají přínosy této směrnice. Tím se dostáváme k další otázce. Proč? Proč nevyužívají ty přínosy? Proč oni nevědí? Proč oni nevědí? Možná se zaměřují spíše na národní perspektivu, to je pochopitelné. Ale proč nevyužívají těch přínosů z té směrnice? Především eh, protože šest z deseti podniků je požádáno o delší platební podmínky. 49 z nich eh, je požádáno o delší eh, platební podmínky a to ze strany velkých podnikatelů. Takže je tady tlak. Také vidíme, že malé podniky nechtějí diskutovat s velkými. Proč? Protože nechtějí riskovat, nechtějí eh, ohrozit své podnikání. Jsou prostě automaticky ve slabší pozici. Z důvodu opožděných pladeb, jak bylo řečeno, také paní Vrejen o tom mluvila, se ztrácí příležitosti, tyto firmy mají pozdě plac, pozdní platby, ztrácí tím příležitosti, kdyby dostávali zaplaceno rychleji, tak by mohli najmout více pracovníků, 20% z nich. Je to tedy významná, nebo je, byl by to významný nárůst zaměstnanosti. Další věc. I přesto, že e, platby B2B, e, ty platební lhůty klesají podle Justicia z 37 dnů na 34 v roce 2018. Stále musíme eh, mít na paměti, že to je jenom průjem, průměr. Jsou eh, firmy, které platí dříve a jsou firmy, které platí mnohem později. Je to průměr pro Evropu, jak víme, v některých zemích ta situace je mnohem obtížnější. Jsou země, kde je to snazší. Ale co tedy stojí za posouzení je, že 62% evropských firm oznamují finanční problémy mezi klienty jako příčinu pozdních pladeb. Takže vidíme tady tu řetězovou reakci. Pokud jeden ze subjektů má finanční problémy, někdo jiný je tím postižen. Další důvod pozdních pladeb administrativní neefektivita. To je 45 respondentů. A na závěr, a to je nejdůležitější, záměr. Jsou firmy, 48 indikovalo, že jejich klienti záměrně neplatí včas. To je hodně. A nyní bych mohla mluvit o tom, jaké E, prvky fungují a které nefungují ve stávající legislativě. Naši kolegové z komise e, měli mm, poměrně dobrou studii, o tom promluvíme, zatím to ponechám stranou. Jsou tedy různá řešení, které fungují pro různé země, legislativní opatření, která fungují, ale také dobrovolná opatření, která fungují. A ta byla do e, značné míry tady zmíněna. O čem, na co se tedy budu zaměřovat? Důvody, proč se firmám platí pozdě, jsou finanční eh, problémy, administrativní neefektivity a záměr. Vím, na to bychom se měli zaměřit. Finanční problémy. Jak tedy k tomu přistupovat? My se domníváme, že pozdní platby jsou součástí většího problému. Je to problém finanční negramotnosti. Jsou firmy, podniky, eh, a myslíme si, že oni nechápou, co se děje. Finanční eh, svět je složitější, proběhla krize, bude další krize, to je cyklus, bude další krize. A budeme muset vybavit ty firmy tak, aby přežily příští krizi. A musí zaměřit se na vzdělání, na finančních základech, to je důležité a je to klíčem. Můžete tedy se zeptat, proč? Já chci upozornit na studii, kterou provedla holandská komora minulý rok, také byli velice překvapeni. Oni předpokládají, že podniky to ví, oni přece řídí biznes, vědí, co dělají, chápou tedy úrokové sazby, jak do, vyjednávat s klienty, to, to znají. Budu citovat pár čísel. Pár podnikatelů v Nizozemí eh, si je nejistá, co se týče finanční gramotnosti a znalost finančních záležitostí. Nedostatek těch znalostí se týká daňových záležitostí 49%, základních principů rozvadovky a výsledovky 52%, příprava Mm, výhledu eh, projekcí zisku. Vidíte tu vazbu mezi těmi dvěmi posledními body, jak se to přímo překlápí do problematiky pozdních pladeb. Takže je hodně práce před námi v oblasti finanční gramotnosti. Dále zvyšování povědomí. Ne všechny firmy jsou si vědomy ehm, nákladů lidského faktoru, pokud Eh, budou propouštět. Takže i tady by se mělo zvyšovat povědomí a vě, lepší vazby mezi malými a většími podniky, nějakého ombudsmana pro malé podniky, tak aby menší firmy nebyly, neměly problém jednat, co se týče, eh, no, že jsou ignorováni nebo že se jim navrhují um, delší platební podmínky. A musí to být na spravedlivém základě. Máme zkušenosti do určité míry v Nizozemí. Je to iniciativa, která přišla ze strany velkých podniků a týká se to také povědomí toho, že jejich dodavatelé na nich závisí. Jsou to malé podniky, pokud nedostanou zaplaceno, tak e, budou postiženi více. finanční pobídky, um, to jsou všechna opatření, která by mohla sehrát roli. Budeme mluvit o administrativní neefektivitě, to je další důvod, proč je těm firmám placeno pozdě. Um, pokud ta uh, faktura nesplní kritéria, tak ji prostě odmítneme. Abychom tedy vybavili malé a střední podmínky znalostmi, um, chápáním toho, jak napsat fakturu, aby se snadno zpracovávala ve velkém podniku, tak i to by mohlo mít velký dopad, co se týče platebních lhůt. A co je nejdůležitější? velké procento faktur není zaplaceno včas záměrně. A um, tato, tady opatření um, uh, například jednoduché věci, um, textové zprávy, připomínky, na, eh, zprávy jako 9 z 10 firm ve vašem městě platí včas, zprávy jako, že platba včas je správná věc, normativní zprávy v dopise, kteří by se zasílali dlužníkům, včetně hrozeb, a to je nejúspěšnější. A tato opatření již používají daňové orgány, aby dost, vymohly více daní. Takže tady jsou možnosti toto převádět ehm, malým a středním podnikům. Je tady někdo další, kdo má nějaké otázky? Pokud ano, tak mě prosím kontaktujte. Děkuji. Děkuji prvním panelistům za tyto informace. Nyní chci otevřít hmm, stínovým zpravodajům, jako první paní Grappíny. Děkuji. Já jsem s velkou pozorností vyslechla vystoupení našich hostů. A chtěla bych vás požádat, abyste mi opravdu věřili, mluvím ze zkušenosti. Když komise navrhla tuto směrnici, já tehdy podnikala. Eh, byla jsem šéfkou tří malých podniků. Když byla směrnice uvedena v platnost, byla jsem ministriní pro malé a střední podniky v Rumunsku, takže jsem měla obrovskou radost, že směrnice byla přijatá ve své funkci ministrině pro malé a střední podniky jsem povzbuzovala podniky, ať co nejrychleji tuto směrnici aplikují v naší legislativě. Bohužel to nemělo do efekt. Jsem spolu předsedkyně interskupiny pro malé a střední podniky a chtěla bych využít toho, že jste tady. Zapni. Mohu Samozřejmě mám porozumění i pro zástupce maloobchodních řetězců, ale právě to je velký problém. Chráníte jejich zájmy, protože podniky, které velkým maloobchodním řetězcům dodávají, tak nemají prostor pro vyjednávání. Vy hovoříte o svobodě a smluvní flexibilitě, ale jakou vyjednávací sílu má malý podnik, který dodává velkému. Oni ani neví občas, jaká je zákonná situace. Takže oni v zoufalství prostě akceptují podmínky těch, kterým dodávají. Je mi to jasné. Samozřejmě souhlasím s tím, že se musí směrnice přepracovat. Máme tu jednak dva vyníky centrální úřady, které sami eh, platí pozdě a akceptuje se to. Proč? Protože tam je spousta subdodavatelů. Když jsem na přepracování veřejných zakázek dělala, tak se řeklo, ano, ten, kdo dostane příklep, ten má mít povinnost, aby dostal eh, tu platbu a musel okamžitě zaplatit svým subdodavatelům. Teď to ale tak není. V podstatě subdodavatelé jsou eh, otroky generálního dodavatele. A prvními vyníky jsou centrální a lokální administrativní orgány. Pak je to druhý vyník, eh, protože ten dlužník sám občas eh, akceptuje to, že úvěruje eh, stranu, které dodává. Já sama jsem eh, to slyšela ve vzdělávacích programech od profesorů. Ty jim řekli, jak si to spočítat. Za kolik dní můžu zaplatit fakturu? A to je v podstatě návod k neetickému chování. U plateb zdržovat platbu, úhradu, ale být eh, samozřejmě přísný u eh, jiné platby, ale zdržovat vlastní platby, co možná nejdéle, ale na druhé platby tlačit. Jde o cash flow a takhle se to tam učilo. Eh, my teď musíme tu směrnici opravdu přepracovat a eh, členské státy odpovídají za její implementaci. Co tam máme ve směrnici? Dvě věci v zásadě. Podniky musí platit eh, nejpozději po 60 dnech, pokud není upraveno smluvně jinak. Ale Toto ale eh, má samozřejmě vliv na první část dopadu, protože eh, toho výroku, protože eh, když si dohodnou 90 dnů ve smluvních podmínkách, tak to tu svobodu, ano, omezíme svobodu, ale musíme také vidět, do jaké míry nechat smluvní svobodu, protože takhle ty podniky nechráníme. My jsme zavedli etické principy. Pokud je tady uvedeno, že chceme chránit malé a střední podniky, tak chceme vytvořit stejné podmínky pro všechny, pro velké i pro malé. Proč? Protože pokud nedostane zaplaceno malý podnik, tak nezaplatí své zaměstnanci. Musí je uvolnit, propustit a ti přejdou do velké firmy a e, ten malý nemá, koho by zaměstnal, alespoň ne dobré zaměstnance. A to je v podstatě vytunelování té substance středního stavu. Musíme jasně říci, jednak vymáhání nejen soudně, protože to je pro malé a střední podniky nákladné, ta platba 40 euro automaticky. Eh, pokud nebude ta platba eh, zaplacena, tak eh, musí, by musel jít malý a střední podnik k soudu. Říkám, prvními vyníky jsou lokální a veřejné administrativní e, orgány, které takto zadávají veřejné zakázky. Komise musí udělat studii, aby se zjistilo, kde jsou e, jak si stojí vlastně malé a střední podniky vůči e, lokálním úřadům. Tady jsme slyšeli, že pokud je o průměr, tak eh, tam se zohledňují, v tom průměru jsou i transakce mezi velkými firmami a ty mají daleko jinou vyjednávací moc. Ale tady máme určitě, kdybychom srovnali jenom malé a střední, bude průměr jiný. Eh, Myslím, že je to nečestné, neetické, nespravedlivé, ta současná situace. Já stále ještě doma řídím tři malé firmy a musím říci, že tato směrnice doposud nemá vliv eh, na činnost malých a středních podniků a jejich hospodaření. A pokud chce komise něco udělat, musíme tu směrnici bezpodmínečně změnit. Já se nemohu připojit k tomu zástupci velkých obchodních řetězců. Ano, tržní ekonomika, ano, ale je třeba Eh, abychom si všimli, kde kdo je. My máme velké eh, obchodní řetězce, které nakupují zemědělské produkty za směšné ceny, které dodavatelům nestačí na pokrytí jejich nákladů. Takže proto je nutné to přepracovat. Já jsem stínovou zpravodajkou za svou frakci Podpořím to společně s paní Larakomy, budeme pracovat a doufám, že i komise bude otevřená našim návrhům, aby se ta situace zlepšila, abychom dosáhli stanoveného, stanoveného cíle. Nechceme chránit malé a střední podniky, ale chceme mít etické chování na trhu nezávisle na velikosti podniku. 100 tisíc malých a středních podniků to nás těší, že je máme. Ale proč se jim daří tak špatně? Proč nemají kapitál? Protože jim druhá strana eh, odběratele neplatí. A oni jim dodávají ty největší firmy jsou těmi největšími nepřáteli, ale malý a střední podnik, když něco nakupuje, tak musí platit rychleji v kratších lhůtách než velká firma. A u určitých surovin eh, jsou ty lhůty k úhradě velmi krátké a malý a střední podnik to uhradit musí. Takže my vlastně malé a střední podniky nutíme k tomu, aby dělali daňové podvody. A tím bych skončila. Děkuji. Pan Sulik, prosím, má slovo. Vidím, že ctěná paní. Vidím, že ctěná paní kolegyně má velmi emotivní projev, ale budu oponovat, pokud mě uslyšíte. Než přejdu k našim hostům, dovolte mi pár slov jako reakci na kolegyně. Hovořila jste o tom, že 60 dní je nějaký standardní, eh, standardní lhůta ale když se vyjednává, tak velký zlý řetězec řekne, chceme 90 dní, 120 dní a to je třeba zakázat. Tomuto jsme do roku 1989, tomu jsme říkali plánované hospodářství. Když nadiktujete dodavatelům, že musí dávat lhůtu 60 dní, tak se to projeví jinde. Oni tu moc, kterou určitě mají, budou uplatňovat jinde, v cenách. Paní kolegyně, vy jste mluvila o tom, že 60 dní nebo ty dvě splatnosti jsou problém, ale nakonec jste řekla, že už dnes se uplatňují absurdní ceny a že ty malé a střední podniky eh, nemají ani na zaplacení vody. Co chcete dělat jako další krok? Budete diktovat ceny těm velkým dodavatelům? A když jim nadiktujete ceny a oni nebudou nakupovat od těch malých, budete ty velké nutit, aby od nich odebírali? To jsme v hlubokém socialismu v tu chvíli. Tak nefunguje soukromé hospodářství. Soukromé hospodářství funguje tak, že někdo někdy zkrachuje, že někdo má větší tržní moc, jiný menší. Ano, ale je to postavené zejména na svobodě. Ne na tom, že to někdo z hora diktuje. Splatnost, podmínky, to nesmíte, to musíte. To je socialismus a velmi dobře víme, jak to ve východní Evropě dopadlo. Kromě toho považuji za směšné, že Evropská unie, která sama má faktury nezaplacené za desítky miliard eur, tu chce řešit tuto situaci a nos do vztahů, které by měly být přenechané pouze soukromému sektoru. A na závěr plně chápu, že pan Casado to má v náplni práce, aby obhajoval eh, ty velké řetězce, za to je placený. A já s ním souhlasím. Ano, nejde o to základní lidské právo, že malý podnik musí dostat 60-denní splatnost nebo 30-denní splatnost. Nikdo ho nenutí dodávat do řetězce. Nikdo mu nedrží pistoli u hlavy. I vy jste řekla, že ty malé podniky jsou kvazi nucené, ale oni nejsou skutečně nucené. Možná, že z několika špatných možností si vyberu vždycky tu nejméně špatnou. Když to otočíme, tak vyberu tu, která je nejlepší. Vám se možná nemusí zdát dost dobrá, ale to není váš problém. To je problém těch malých podniků, které bojují o své místo na trhu a Evropská unie by se do toho neměla montovat. Poslední poznámka Paní Mertin, doufám, že jsem vyslovil správně vaše jméno. Říkáte, že to jsou jen průměrné hodnoty, které jste uvedla, že jsou firmy, které platí rychleji, jsou firmy, které platí ještě později. Ano, to je podstata průměru, že se vezme to, co je více, to, co je míň. Ale ten zásadní bod je ten, že do soukromých tržních vztahů by se Evropská unie neměla montovat. Máme směrnici, dobře, ta je tady, a bylo by férové a korektní zajistit nejdříve to, aby ta směrnice byla v plném rozsahu uplatňovaná a teprve potom budeme vymýšlet změnu a další pravidla ale v prvním kroku se postarejme o to, aby existující směrnice se začala uplatňovat. Pak to můžeme řešit. To, co dnes, pokud vím, máme, se neuplatňuje a tím bychom měli začít. To bylo na úvod snad vše a poslední věta. Někteří zákazníci záměrně neplatí včas, ale to není problém Evropské unie, ale těch zákazníků, jejich dodavatelů. Když někdo záměrně včas nezaplatí. Já jsem taky měl firmu, než jsem šel do politiky, měl jsem 250 zaměstnanců a když mi někdo úmyslně neplatil včas, tak jsem mu přestal dodávat. Nešel jsem plakat do vlády nebo do Evropské unie s tím, že prosím vás, tenhle mi úmyslně nezaplatil včas, udělejte s tím něco. Tohle je kapitalismus a vy ho chcete zrušit. A jednoho dne, až ho zrušíte, tak se budeme mít všichni hůř. Děkuji. Thank you. Den, uh, Dennis Jung. Děkuji a nyní Denis Jung, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za eh, všechny tyto zajímavé informace a chtěl bych eh, se omluvit, že jsem přišel pozdě. Eh, ona probíhala schůze eh, kontrolního výboru a museli jsme řešit eh, otázky spojené na, schůzi koordinátorů. Evropské instituce nesou také určitou odpovědnost za platby a, a spožděné platby a instituce nedodržují nutně veškerou evropskou legislativu v oblasti včasného placení. Byla řeč o politice, o, o národních a vnitrostátních institucích a podnicích byly uvedeny příklady. Mm, v některých případech podniky tvrdí, že nemohou zaplatit, protože jim včas nezaplatili úřady. Takže já doufám, že budeme mít příležitost o tom pohovořit v rámci druhého panelu více dopodrobna. Co se týče vztahu mezi podniky B2B, eh, mám na mysli problémy třeba je to otázka informací ohledně pravidel. Slyšeli jsme tady mm, eh, o různých nástrojích komunikaci, mm, informování o jednotném trhu. Tento typ informací samozřejmě je užitečný, ale je třeba si uvědomit, že existuje celá řada združení a malých a středních podniků, eh, které eh, jsou ve velmi dobré pozici pro to, aby informovali své členské organizace, a své členy. A myslím si, já jsem svého času byl proti některým povinnostem, Eh, které měly být uvalené na malé podniky, třeba že měly dávat k dispozici své účetnictví. Tak eh, teď se zdá, že mnoho malých podniků čelí nejistotě a problémům v této oblasti, mají obtížné eh, mm, vztahy s daňovými úřady a v některých případech je opravdu užitečné zachovat mm, nějaké účetnictví k dispozici pro úřady. Takže teď bychom možná měli přemýšlet o této otázce. Já znám několik malých podniků, které mají problémy co do účetnictví, co do financování a rád bych viděl, jestli třeba v novém legislativním období nebylo možné třeba um, zavést nějaká, nějaké nové povinnosti v oblasti účetnictví. Včera jsme hovořili o zprávě pana Tarabely o potravinovém řetězci, byla řeč o několika Mm, komplikacích, které i bude potřeba vyřešit legislativně, ale nejen tak. Ve zprávě pana Tarabely byla řeč o možnostech eh, Eh, mimosoudního vyrovnání. V případě pozdních plateb a nekalých praktik by bylo potřeba klást důraz na vztahy eh, s podniky, je potřeba eh, usilovat o zachování dobrých vztahů a myslím si, že v některých případech, když odmítneme podnik určité praktiky, tak se dostane do potíží. A takže by se dalo uvažovat třeba o nějakém zprostředkování mimosoudního řešení, to zatím není obvyklé, ale takový prostředník by mohl právě i v případě opožděných plateb e, fungovat. My máme v Nizozemsku síť e, nizozemských malých a středních podniků a myslím si, že často v tomto kontextu slýcháme právě hovořit o opožděných platbách, aniž bych někoho jmenoval. Takže chci zdůraznit eh, potřebu vytvoření tedy nějakého prostředníka nebo ombudsmana, a, a, eh, ale samozřejmě současně je potřeba garantovat eh, důvěrnost, aby nebylo okamžitě uveřejněno jméno zúčastněných subjektů, aby byla zachována důvěrnost údajů minimálně v první fázi. A konečně bych chtěl reagovat na to, nebo zmínit, co říkali některé malé a střední podniky, a které hovoří o metodách, sezónních metodách práce, kdy některé práce jsou odváděny v zimě, ale odměnu dostanou až daleko později, čili tady je taky třeba eh, zdůraznit určité formy flexibility. Děkuji. Marko Culo, chcete se na něco zeptat? Ne, dobrá. Takže nyní dám slovo panelistům, aby stručně zodpověděli položené otázky, nebo jestli máte nějaké připomínky k tomu, co tady zaznělo. Pan Hendrix? Děkuji. Těch otázek v podstatě nebylo mnoho. Já bych chtěl zdůraznit, já se tím zabývám již od roku 1993 a stále se sněžím, snažím tu směrnici zlepšit. Je to dlouhý, dlouhotrvající problém, je tady mnoho eh, déjà vu, já znám všechny ty argumenty pro i proti, a hlavní věc je, že v souvislosti s některými podniky prostě je problém. A já si myslím, že my bychom se měli snažit přemýšlet inovativně a pracovat eh, se zákonem o hospodářské soutěži, o nekalých praktikách. Nemyslím si, že eh, by byla ohrožena svoboda, když donutíme velké podniky, aby platili do 60 dnů. To je prostě opravdu ale problém jenom některých z nich. A v Nizozemsku máte povinnost pro velké podniky platit malým podnikům do 60 dnů a ostatním, to znamená velké firmy mezi sebou a malé firmy mezi sebou, tam máte nadále smluvní svobodu. Čili je možné opravdu řešit některé specifické problémy. A zase, co se týče Eh, vzdělávání a informování malých a středních podniků, my bychom se mohli podívat na všechny ty naše poziční dokumenty. Od začátku to zdůrazňujeme a často malé a střední podniky v podstatě fakturu často ani nepošlou. Ale eh, to říkal pan de Jong a mm, to je Mm, jaksi otázka, to je na, na bedra naší organizace eh, malých a středních podniků, ale prostě máme specificky s některými velkými problémy problém, eh, podniky problém eh, třeba ve Finsku tři z, des, z deseti podniků akceptuje platební lhuty, které jim nevyhovují. Takže i v těch severských zemích, no, v textilním odvětví, zase i v rámci naší organizace Ma, jsme o tom diskutovali, zastupujeme různá odvětví a opravdu v textilním odvětví s tím může být problém. Čili často navrhujeme mm, eh, třeba působ, fungovat odvětvově, jako to mají ve Francii, ale problém pak je, že eh, ta odvětví nejsou zřetelně definovaná a mm, na druhou stranu v textilním odvětví se nedomnívám, že by eh, malí, maloobchodníci měli 90-denní platební lhůty. Myslím, že maximálně je to 60 dní. Ale zase, potřebujeme flexibilní legislativu pro většinu firm, protože s většinou z nich není problém, ale některé specifické problémy bohužel se týkají několika firm, a já jsem neslyšel jasnou odpověď od velkých firm, neslyšel jsem jasné řešení tohoto problému, stále na to čekám. To se nevyřeší jenom etickými mm, pravidly, protože oni jsou příliš velcí na to, aby se jich něco dotklo. A co se týče veřejného sektoru, tam bude potřeba opravdu se podívat, kde jsou mezery. K tomu budeme diskutovat v druhé fázi eh, panelu, takže to, to téma nemusíme nyní otevírat. A nyní pan Kasár. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente... Děkuji. Paní Krabíny, doufám, že vás vyslovuji správně. Vy jste se zmínila o to, že zastupujeme velké obchodní řetězce. Ano, to je naše asociace, ale pokusil jsem se také vysvětlit, že ve Španělsku eh, se jedná dobře. Máme dobrý rámec, který jsme vytvořili na základě směrnice a díky španělskému zákonu to funguje velmi dobře. My jsme určili podmínky takové, jaké jsou, a nemáme tam žádný konfliktní potenciál mezi zúčastněnými stranami. My se tu nesnažíme e, bránit své odvětví, ale popisujeme skutečnost tak, jak ji vidíme ve španělském maloobchodu. A pochopitelně i u nás máme soudy, Ekonomické subjekty, malé i velké, se na soudy mohou obrátit a máme ochranné mechanismy, které začnou působit u potravinových řetězců máme na ministerstvu zemědělství příslušný odbor, kam je možné anonymně podat informace a e, ten odbor začne konat. Ještě jednou říkám, stížnosti, žaloby, těch je velmi málo v souvislosti s platbami a to vám může ministerstvo zemědělství potvrdit. Pro nás je důležité, abychom řekli, že nejsme příznivci toho, aby se ta směrnice znovu předělávala. Jsme ale proto, aby evropské instituce připravily kontrolní opatření pro realizaci té směrnice. Říkáme, že je to směrnice, která stanovuje povinnosti a práva, dobré podmínky a pokud není cíle dosaženo, tak to není díky obsahu, ale díky aplikaci v členských státech. A tady s vámi mohu jen souhlasit. Členské státy tady musí připravit vhodné nástroje pro to, aby ty zákony by se daly prosadit. A mohu eh, souhlasit i s tím, co řekl pan Sulík. Evropská unie musí samozřejmě především dodržet zásadu eh, volného trhu. Jsme pro zásah veřejných míst, ale pouze tehdy, jestliže je to odůvodněný vyšší zájem a pokud jsou ta opatření přiměřená. To je pro nás eh, důležitá zásada. Zasahujeme do eh, volného obchodu, do volné tržní ekonomiky. A právě z hlediska maloobchodních řetězců je to tak, že pokud máme zákony, které určují eh, smluvní eh, ustanovení, smluvní vztahy, eh, platební lhůty, dodací lhůty, tak tam je na místě opatrnost, protože tam se nám nepodaří aby ten zákon dosáhl svého cíle. Naopak je to nepřiměřený zásah do smluvní svobody a nakonec to poškodí EU. Já si nemyslím, že někdo se snaží tady e, obnovovat socialismus nebo komunismus, jak jste asi chtěl říct. E, my e, mm, hledáme víceméně spravedlivé podmínky pro všechny partnery a aktéry ve společnosti a na trhu. Je tady někdo že ze Švédska? Eh, ve Švédsku je, jsou transparentní mzdy, pokud si vzpomínám. Možná to by mohlo být řešení, pokud nikdo nemá problém s dlouhými platebními podmínkami, tak možná to by mohlo být řešení. Já navrhuji, abychom přešli k druhému panelu, kde budeme eh, projednávat transakce mezi veřejnými eh, orgány a podniky. Jako první má slovo pan Braminis, je ICOM, eh, Združení italských podnikatelů. Mm. Já budu mluvit z hlavy, protože to, co vám chci říct, je historie tedy mého podnikání. Já jsem slyšel, že je tady snaha diktovat ceny, které se mají tedy požadovat od malých a středních podniků. To je, myslím, stejné v Itálii jako v jiných zemích. Malé střední podniky jsou nejdůležitější naší ekonomice. Nemůžeme mít tak nerovné podmínky 60 versus 120. To je netolerovatelné. Je netolerovatelné, aby to dělali veřejné orgány. Já jsem měl firmu založenou v roce 73 která se zabývala projektováním a realizací zařízení na řízení odpadu. Zúčastnil jsem se veřejných výzev, um, dostal jsem prostor na Sicílii v Kampini, ehm, měli mi platit eh, obce, ehm, platili, pak se ale situace změnily. Vytvořily se konsorcia obcí, které um, platili občané, co platili občané tedy za odstraňování ehm, odpadů a ty přestali platit, což byla obrovská změna v mých příjmech. Zvyšovaly se dluhy, já jsem se snažil pokračovat dál. Věřil jsem mm, svoji firmu, je stát, věřil jsem, že mi dříve nebo později zaplatí. Měl jsem hypotéku na dům 150 tisíc euro. A eh, jsem založil kanceláře, investoval jsem do svého domu, abych tam mohl žít, do kanceláří s velkým úsilím se měl obrat 5 milionů euro ročně. Nejenže mi tyto subjekty neplatili, ale nemohl jsem je ani donutit, eh, že jsem mm, poskytoval veřejné služby. Pak jsem do toho dával své soukromé peníze. A nakonec už jsem to nezvládl 24. března 2011 jsem musel obrátit k soudu, nahrásil jsem bankrot. To je tedy můj příběh. Slyšel jsem tady příběhy o 60 dnů, 120 dnech. Mě už ne, mě neplatili 4 roky, 7 let v kampánii. A já jsem právě měl vztahy se státem. A proto Eh, jsem tady a chci požádat vás, abyste z vaší strany něco udělali, protože pro mě, ehm, já tedy zastupuji všechny ty, kterým hrozí, že bez své viny budou muset zavřít svoje firmy. Ehm, také mluvím eh, jménem 8050 podnikatelů, kteří z tohoto důvodu spáchali sebevraždu. Já se Itálii, já se cítím evropským občanem, žádám vás, abyste přijali potřebné kroky, abyste zabezpečili ochranu těch, kteří přijdou o všechno, ne z vlastní viny, aby eh, dostali náhradu ze strany státu. Stát se nemůže transformovat z mm, ovce na vlka, jako to bylo v mém případě, kdy všichni, veškerý můj majetek byl vyvlastněný a prodaný v aukci. Já jsem se musel vystěhovat z vlastního domu před měsícem. Měl jsem, neměl jsem hodně zaměstnanců, ale byli jako rodina, jsem je všechny znal, jejich děti. Chtěl jsem vydržet, nejen kvůli sobě, ale i kvůli nim. A proto vás prosím, abyste něco udělali. Děkuji za toto svědectví. Další řečník, paní Pedzini Gionimo, která je také italskou eh, podnikatelkou. Ehm, máte slovo. Já děkuji za pozvánku. Um, i mě se tento problém týká, je mi to velice líto, protože ehm, našeho kolegy se to dotklo velice osobně a je mi to velmi líto. Děkuji vám za pozornost, za to, že mi dáváte možnost, e, abych ehm, právila svůj příběh. Já jsem se narodila na Sicílii eh, v Katáni Studovala jsem jen zahraničí, vrátila jsem se na Sicílii do Katánie, protože jsem se chtěla vrátit ke svým kořenům a chtěla jsem zlepšit situaci na ostrově eh, v oblasti životního prostředí. Zabývala jsem se sběrem odpadu ve městech. Mám podnik 40 let, jmenuje se Dusty. Jde o systém sběru odpadů. Já tedy um, se cítím povinna eh, bojovat za životní prostředí a lepší svět. Moje firma je rodinná firma tuto chvíli je náš obrat 40 milionů euro. Máme 700 zaměstnanců i my se snažíme, eh, vynakládáme úsilí, řešíme tento problém, eh, máme obrovské problémy, co se týká Um, konsorci, jsou to tedy konsorci, o tom mluvil kolega. Já eh, jsem nedostala zaplaceno 17 milionů euro, ale přežila jsem, protože jsem měla eh, důvěryhodný eh, no, pro banky mě nefinancovaly, do, bylo dobře, Pomohli jsme si navzájem s dodavateli, šlo o síť, eh, kde jsme si navzájem pomohli a spojili jsme se, stojíme na nohou. V tuto chvíli je to v Itálii takto. Jak říká pan Bramíny, podnik, který poskytuje veřejnou službu, například v rámci životního prostředí, nemůže opustit tuto veřejnou službu, i když nedostává zaplaceno. Musí platit zaměstnance, ale aby zůstal na trhu, musí platit i těm, který ehm, musí platit dávky zdravotní, sociální, daně. A předtím, než dostane tedy příkaz zaplatit od regionu Musí prokázat, že plní podmínky, že přispívá a platí daně. Není možné, aby ale plnil tyto závazky, když jediným subjektem jeho a klientem je stát a stát mu neplatí. Čili logicky eh, řešením by bylo kdy nejenže že stát neplatí, eh, platební lhůta 30 dní, stát nezaplatí, já nemůžu přestat poskytovat služby. Chybí tam určitá reciprocita pokud podepíšu smlouvu, tak na univerzitě nás učili, že smlouva platí pro obě stranu. Není možné, abych já musel všechno splnit, zaplatit zaměstnance, investovat, být e, přesný na stát, dostane službu, já chci jenom, aby zaplatili do 30 dnů moji fakturu. Tak nejen, že to neudělá, ale dokonce mi nezaplatí ani úroky z prodlení. Pak je to podrozbahový závazek, oni to nezaplatí, trvá to 20 let. Vy víte, že na Sicílii to trvá dlouho, je to obrovské riziko. O co žádám Evropskou unii? um, už tolikrát eh, začalo jednání o porušení uh, proti Itálii, ale Itálii vůbec o tom nezáleží, co se tady říká. Takže prosím, udělejte něco, aby italský stát zaplatil fakturu do 30 dní. Je to Eh, součástí eh, mé smlouvy 30 dní maximum. V opačném případě eh, nemůžeme takto dále fungovat. My musíme splnit všechny podmínky, ale stát ne. Stát by měl být první, kdo půjde příkladem. Jak si oni mohou dovolit ten luxus, že nezaplatí ani úroky z prodlení? Ale oni nám musí zaplatit ne po kouskách. Já přece musím také splnit své finanční závazky včas. Jak se ode mě žádá? Žádáme tedy od Evropské unie, aby prostě, pokud máme úvěr od státu, zároveň je tady dluh, Tady prostě musí dojít nějaké kompenzaci. A vy víte, kolik mm, dluží na úrocích? Pokud my nezaplatíme to 40% víc na úrocích z prodlení, ano, rozumíte dobře. Takže jak pak vypadá rozvaha, jak vypadá vyučtování? jak my jako podniky se máme zhostit našich závazků, když tam máme další 40 eh, A to je všechno na nás. Jediné, co nám zůstává, je prostě zbankrotovat nebo se snažit nějak přečíst, anebo nám pak pomůže už jenom zázrak. naše komunál, obec, když mám nějaký kredit eh, u obce, i obce může zbankrotovat. Ale dají mi nabídku, dobře. Konkurzní správce mi řekne, um, ehm, 40, ale já jsem firma, mám E, zaměstnance, 80% jsou personální náklady. Jak můžu akceptovat platbu, která je menší než 40%? To je neslíchané. Mně se to stalo. Mm, komuna města je spikátem, tam mi řekli, dobře, tak počkejte 10 let. Doběhne konkurzní řízení, až zaplatíme všem přednostním věřitelům, tak pak uvidíme. Možná se nám podaří vám všechno uhradit. Můj advokát mi řekl, že jiná obce, která zbankrotovala před Zbykou, kde už to mm, jednání probíhá 10 let, tak tam se uzavřelo konkursní řízení a začalo další na dalších 10 let. Takže tady hrozí, že těch 300 tisíc euro, které mi dluží, nedostanu. Takže žádáme Evropskou unii, prosím vás, donuďte Itálii, zavažte Itálii nějak definitivně k tomu, aby my, nebo proč my musíme všechny podmínky plnit, když stát nám nezaplatí. Vůbec nám nezaplatí, to prostě nefunguje. Vy mi nezaplatíte, já vám nezaplatím. Musíme si v tomto být rovni. Takže o toto prosím, pokud eh, v tom můžete něco udělat. Děkuji. Děkuji vám za vaše jasné poselství a poslední řečník je paní Finley ze stáleho zastoupení Irska. Děkuji. Děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Musím rovnou říci, že Irsko je propagátorem kultu, platební kultury, hlavně ve veřejném sektoru a domníváme se, že veřejný sektor musí sehrávat vůdčí roli při změně platební morálky eh, v celé ekonomice a platit včas. Takže já bych se zaměřila na dvě oblasti. Eh, to znamená povinnost, eh, platební povinnost eh, veřejného sektoru vůči podnikům a trvalý dialog. Odpovídající zákon vyžaduje, aby veřejný sektor platil do tří 30 kalendářních dnů po přijetí platné faktury. Mezi podniky je to maximálně 60 dní a tato lhůta může být prodloužena nad 60 ehm, dní jedině, když obě strany to výslovně žádají a není to ehm, na úkor dodavatele. A tam, kde e, neexistuje smlouva, musí dojít k platbě do 30 dnů a to jak pro státní sektor, tak pro ehm, transakce mezi soukromými podniky podniky. Bez ohledu na minimální požadavek 30 dnů vláda se zavázala v červnu 2009, že vláda bude povinná platit svým dodavatelům do 15 dnů po přijetí platné faktury. To bylo přijato vládní rozhodnutí na toto téma. A v roce 2011 toto rozhodnutí bylo rozšířeno i na širší veřejný sektor, to znamená nejenom vládní úřady, ale i místní samozprávy a Eh, ne, eh, neziskové eh, státní agentury a jiné veřejnoprávní subjekty mají povinnost platit do 15 dnů. Všechny vládní úřady a veřejný sektor musí čtvrtletně zveřejňovat jaksi přehled plateb od roku 2016. Také jsme se rozhodli zlepšit výkaznictví pro úřady státního sektoru sektoru v oblasti eh, platební morálky. Čili je tady eh, povinnost vykazovat eh, případy plateb po splatnosti a kompenzace, které jsou s tím spojené a podle stávající povinnosti mm, je tedy ten, to znamená, e, jedná se o lhutu po splatnosti mezi 15 a 30 dny a nad, nad 30 dní. Podle posledních čtvrtletních údajů z prvního čtvrtletí 2018 průměrně 84% faktur je placeno do 15 dnů a 96% do těch zákonných 30 dnů. Po, na základě rozhodnutí vlády v roce 2017, to znamená počátkem loňského roku, eh, vládní úřady a odpovídající vládní eh, orgány jsou povinny platit úrok z spožděných plateb automaticky při provádění platby na základě platné faktury po, po splatnosti 30 dnů. To znamená, po, po, jakmile je překročená splatnost 30 dnů, úroky jsou okamžitě připočítávány. A je to na zodpovědnosti jednotlivých eh, úřadů a ministrů a zajistit, že eh, veřejný sektor bude dodržovat eh, tato pravidla, včetně povinnosti poskytnout jasné informace o platební praxi, eh, včetně řešení sporů a reklamací automatická platba kompenzací a úroku eh, centrálními úřady a veřejnoprávním eh, sektorem je klíčovým nástrojem pro zlepšení platební morálky a zkrácení eh, lhůty při placení dodavatelům a odlehčení zátěže na dodavatele a soukromý sektor hm, v případě neplnění tedy těch lhůt. jak tady jedno, někdo z předřečníků hovořil, o e, takové zdržovací taktice a podobně. Máme vytvořené postupy a školíme odpovídající e, pracovníky, kteří zodpovídají za e, zpracování faktur, aby se tyto procesy urychlily, aniž by docházelo ke zdržení závazky podniků nebo pokračující dialog, máme, máme mm, poradní výbor eh, mm, pro eh, komunikaci s malými podniky, eh, je to tedy poradní orgán ministra pro malé a střední podniky a právě třeba další příklad, kodex Eh, rychlých nebo včasných plateb eh, je dobrý příklad Eh, dialogu, je to výsledek společné iniciativy Irského eh, ústavu eh, pro zprávu úvěru a, a mm, združení podnikatelů v Irska, což jsou velké firmy, obchodní komory a federace bank, bankovní federace a mm, ministerstva a zase zástupci ministerstva eh, průmyslu a inovací. V březnu 2015 eh, byl zprovozněn portál, eh, který právě přináší tu změnu do platební morálky. A je to proces, který pokračuje méně než nebo já to postavím obráceně, je to proces, který stále pokračuje podle nedávných údajů. Máme dobré příklady velkých podniků, které se zavázaly platit velmi brzy a to je dobré. Je velmi důležité, aby podniky a, a zástupci podniků a orgány toto propagovali. Abych to shrnula, veřejný sektor musí jít příkladem, to je jednoznačné a to známe z vlastní zkušenosti. A je to proces, který stále pokračuje a je důležité, aby zástupci podniků se také zavazovali a, a, a zastupovali malé podniky a e, stimulovali poptávku po stálých eh, změnách k lepšímu a eh, prováděli informační kampaně a podporovali ten kodex. A ústřední vláda nadále mm, organizuje informační kampaně, mm, dochází každoročně takové akci akce péče o podniky, kde e, vlastně se hovoří o všem, co potřebují malé podniky vědět a e, hovoří se tam i o těch pravidlech pro včasné platby. Nebyl apel na legislativní změnu, a je to zřejmě taky výsledek právě té e, setrvalé práce, kterou konáme, tím si to vysvětlujeme, eh, že prostě není, není požadavek na změnu legislativy. A dívali jsme se do minulosti a mm, v souvislosti třeba s veřejnými zakázkami a máme určité nápady, které by bylo možno také užitečně využít. Možná, že to eh, bude nebo nebude legislativní iniciativa, ale rozhodně jsme otevřeni eh, dalším myšlenkám, které by umožnily zlepšit situaci. Děkuji. Děkuji vám a než vrátím slovo poslancům, ještě bych dala slovo paní Vajdel, která je vedoucí oddělení eh, na, v Evropské komisi. Uh, Děkuji. Dobrý den ve spolek. Děkuji za tuto iniciativu, toto téma, která je pro nás velké důležité, které nám dává příležitost poslouchat. Je to mm, pro nás velmi důležité také, abychom poskytli um, náš názor um, um, ke směrnici o požděných platbách a zhodnotit, čeho dosáhla Vidíme, že věci se posunuly, mm, že platební podmínky byly zjednodušeny, spoždění eh, se zkrátila, ale také víme, že mm, na tom nejsme tak, jak bychom chtěli. Víme, že situace stále není ideální a je toho tady před námi ještě mnoho. Eh, vidíme, že je to běžná praxe ve všech ekonomických sektorech, především v těch, kde je hodně malých a středních podniků. Víme, že 60%, 6% eh, eh, podniků dostane zaplaceno později. Hmm. vztahy mezi podniky, eh, business to business, o tom tady mm, bylo, eh, to bylo zmíněno, ten nedostatek eh, vyjednávací síly. A pak je tady ten dominový efekt. Malé podniky jsou více postiženy, mají větší problémy obecně s likviditou a nadměrné na spoždění pladeb ohrožuje přežití firem. Bohužel odložené platby eh, jsou jedno ze čtyř bankrotů v EU. Příčinou tedy. Problém stále existuje pro nás, je to větší problém vzhledem k celkové politice podpory malých a středních podniků. Máme programy na zajištění eh, toho, že firmy by měly mít větší přístup k financování, ehm, investují hodně prostředků z evropských rozpočtů um, a je to kontraproduktivní. Komise, pro komise toto zůstává prioritou. Jaké jsou závěry, které přijímáme? Jaké budou další kroky? A tady se naskýtá otázka, domníváme se, že Ehm, třeba změnit směrnici? To je požadavek. To je otázka. To si klademe otázku, zda to je skutečně řešení. Jedna věc, nad kterou se musíme zamyslet, je, že především business to business sektor uplatňování směrnice je strukturální mm, slabinou. Eh, nemáme inspektoři, kteří, kteří by přišli a potrestali vás za nerespektování směrnice. Musíme uznat, že uplatňování především ve vztahu business to business je složité. V oblasti veřejných administrativ, administrativ máme větší prostředky. Eh, tady chci ujistit předřečníky, jsme začali poměrně striktní politiku vynucování proti členským zemím, kde jsou nadměrné odklady pladeb. Itálie nyní jsou u soudního dvora pro porušení směrnice o pozdních platbách. Máme řízení proti dalším členským zemím. Ale vidíme, že tedy zavádějí opatření, aby situace zlepšily. Takže my pracujeme na tomto. Takže směrnice měla pozitivní dopady, ale je tady strukturální slabina v uplatňování implementace, o tom se tady mluvilo několikrát. Musíme se na to mm, blíže podívat, jak tedy lépe implementovat tu směrnici což vede také k úvaze. Musíme lépe eh, chápat důvody, které eh, jsou za těmi opožděnými platbami. Proč podniky neplatí? Co může být efektivním opatřením k lepší implementaci té směrnice? Abychom tu situaci lépe pochopili, tak moje oddělení vypracovalo in, nebo, eh, zadalo studii kde eh, hledáme především nejběžnější důvody pozdních pladeb, takže tam sbíráme informace a mm, mnoho eh, z toho, co tady bylo řečeno, kde se mluvilo o finanční gramotnosti, to je velký problém. Nedostatečné znalosti mnoho malých firm nezná e, práva, která vyplývají z té směrnice. Pak je tady problém dlouhých pladeb, verifikačních postupů, obstrukcí. Ještě těch důvodů je mnoho. Také jsme posuzovali, co existuje v různých zemích, jaká opatření byla přijata. A bylo velmi zajímavé eh, vyslechnout ten irský příklad, co je možné udělat na propagaci lepší kultury platební. Máme tady velice zajímavé výsledky. Já chci eh, se s vámi podělit o některé eh, náměty, jednak samozřejmě kratší platební lhuty obecně zavést, pak velice úspěšný nástroj zvýšit transparentnost ehm, platební úspěšnosti firm. To je metoda, kterou lze dále rozvíjet. Pak efektivita e, sankcí na firmy, které nebudou ehm, tedy respektovat platební lhuty, poradenství malým podnikům, zvyšování povědomí, odměňování dobrého platebního chování. Takže ta studie nám dává hodně námětů, na kterých můžeme pracovat. Myslím, že můžeme um, tady No, musíme postupovat eh, chytře, protože je to obtížné. Můžeme se podívat na synergie s jinými oblastmi, platební praktiky, pak tady byly, byl návrh o no, nekalých obchodních praktikách v potravinářském v potravinářství, že to je jedno z opatření. Musíme být chytří, musíme mm, uvažovat originálně, musíme hledat doprovodná opatření, která by zlepšila platební kulturu v Evropě. Děkuji, paní Grapíny, prosím. O se fiu mai scurt acum. Děkuji. Tentokrát to bude kratší. Ukázalo se i na základě toho, co řekla irská kolegyně, a i z diskuze vyplynulo, že tu máme sdílenou kompetenci a v této, při té implementaci a transpozici a provádění směrnice za to zodpovídají a mají velmi důležitou roli členské státy, jejich vlády. Negativní příklad v této oblasti se přenáší i na další podniky, ale Věřím v potenciál zlepšení a myslím, proč bychom neměli udělat eh, černý, černou listinu, bílou listinu. Na jedné budou ti, co platí dobře, na druhé š, ti, co platí špatně. Já nechci nový komunismus, ale ani tržní ekonomika nemůže být chaos a anarchie. Stát má oprávněný zájem a musí zasáhnout tam, kde, jsou, kde je nerovnováha. A tady EU musí zasáhnout, pokud stát při vší úctě k italským podnikům, kteří tady přednesli uh, tragické příklady, tak prostě EU musí zasáhnout, když stát sám nezasáhne. My musíme dělat tu kontrolu. Máme tu uh, jednotný trh, vytvořili jsme ho pro všechny a jak říká pan Sulík, eh, že stát eh, má umožnit, aby si každý dělal, co chtěl, aby vyhráli silnější. Ne, ne, ne. Potřebujeme vyrovnané prostředí na jednotném trhu. Eh, je to obtížné, to ano, to řekla i komise. Pokud jsme vytvořili zákony, upravující eh, procesy mezi firmami a vzniká nerovnováha mezi velkými a malými podniky. Já jsem dnes při hlasování schválila eh, navýšení rozpočtu pro malé a střední podniky. Možná budeme muset členský stát stimulovat k tomu, aby dělal eh, opatření doškolování, dalšího vzdělání. Nemůžeme dělat nic jiného, než uznat, že ti silnější jsou na tom lépe než ty slabší. A eh, ten, ty negativní příklady z členských států, ty nás musí přinutit k zamyšlení. Pokud stát platí velký podnik, a jsou tam subdodavatelé. Jak zvládnout situaci, aby ty prostředky z veřejného rozpočtu, které jdou do velké firmy, byly skutečně dále vyplaceny subdodavatelům? Jsou to daňové prostředky. Nebylo by férové, aby ten, ta velká firma, která je mocná, ty peníze eh, poslala okamžitě dál a ne, že by je zadržela a subdodavatele nevyplatila. Já tady skutečně chci něco změnit a společně s Lérou Komi to chci změnit a doufám, že i komi se nás podpoří. Eh, dovolte, abych poděkovala všem firmám za jejich eh, angažovanost. Chceme společně jednat a chci vést diskuzi i v naší skupině a chci vytvořit něco, co bude fungovat pro všechny, protože kolem velkých firm je v podstatě eh, vždycky zhluk malých firm a i ti velcí mají něco z toho, když ti malí kolem nich přežijí a mohou dál hrát subdodavatele. Eh, mohou jim dodávat. Na rozdíl od toho, kdybyš je nezaplatí, oni nemohou nakoupit a nedodají jim, protože nemohou vyrobit. Děkuji, pan Sulík. Děkuji za slovo. Milá kolegyně, vy mi podsouváte věci, které jsem nikdy neřekl. Já jsem neřekl, že si má každý dělat, co chce. Přece nežijeme ve světě na zelené louce, máme mnoho pravidel. Žijeme ve světě přeregulovaném a někde něco selže a vy si myslíte, že když vymyslíte další pravidlo, že to bude fungovat. Co kdyby jsme se postarali napřed o to, aby existující pravidla se uplatňovala, vymáhala a fungovala, jak jsme slyšeli od zástupkyně komise? Evropská komise umí zasáhnout, když dojde k těm osudům, jako jsme slyšeli na jihu Itálie. Tam jdou miliardy a miliardy euro ročně, které jdou z Evropské unie. Vymáhejme existující pravidla. Ať komise jedná, když někdo roky dodává veřejným subjektům, ať komise zajistí, aby dostal své peníze. Máme mnoho pravidel a je iluzí, myslet si, že když ty dnešní pravidla se nedodržují a vy přijdete s novými, že ty se budou dodržovat, tak to nefunguje. A poslední poznámka k paní kolegyni Mertin. Já vás určitě nepodezřívám, že byste chtěla zavádět socialismus. Vy jste moc mladá, vy jste to ani nemohla zažít. Ale cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. Já nechci nikoho podezřívat, že nechce, aby jsme žili v lepším světě, ale upozorňuji, že nelze všechno vynutit regulací. Je iluzorní myslet si, že Evropská unie, která sama má miliardové částky nezaplacené, že teď vymyslí nová pravidla a svět bude fungovat. Ono to tak nefunguje. A realita vám ukáže, že ne. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nezdá se mi, že by byly položeny nějaké skutečné otázky. Ten, v tom druhém panelu byly opravdu šokující ta svědectví o tom, jak eh, to někde vypadá a jak by to vypadat mohlo, jako třeba v Irsku. Já mnohokrát děkuji samozřejmě všem panelistům, kteří nás navštívili a přeji jim mnoho štěstí. Jinak slyšeli jste Evropskou komisi, že přijímá odpovídající kroky. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Děkuji také poslancům a Evropské komisi pochopitelně a tím myslím, že můžeme ukončit toto slyšení i poslední zasedání e, před letní pauzou. Děkuji sekretariátu za všechno skvělou práci, kterou odvedli během e, uplynulých měsíců. Děkuji taky tlumočníkům za dobrou práci a Všem vám přeji krásnou letní pauzu a uvidíme se v srpnu.